parlamentu k hlasování výsledek tohoto jednání již v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost. Eh. Děkuji, paní Okony. Debata je uzavřena, hlasování se uskuteční zítra ve 12 hodin. A nyní přejdeme dle pořadu jednání ke zprávě paní Flotr o údajném převozu a nezákonném zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích. Nejdříve dám slovo zpravodajce pět minut. Děkuji, paní předsedající. Během devíti měsíců práce díky eh, důvěře a podpoře všech eh, subjektů, a to včetně evropských poslanců, kteří eh, nikdy neopustili boj za spravedlnost a pravdu, jsme dokázali se podívat na všechny údaje, údaje související s nezákonnými eh, programy CIA eh, také zprávy a rešerše jednotlivých mezinárodních orgánů eh, i národních orgánů i investigativních novinářů a také agentů CIA musí členské státy se vyjádřit k eh, jednotlivým aktům, eh, které se týkají také tajného zadržování, násilného zmizení a podobně. Během devíti měsíců eh, jsem sledovala jednotlivá opatření členských států, které se snažily zamaskovat, které vyjadřovaly nedostatek a politické vůle, které také zneužívaly státní tajemství, omezovaly práva jednotlivých eh, občanů tím, že předkládám tuto zprávu k eh, hlasování Evropského parlamentu, eh, se dostáváme do rozhodující etapy, eh, která odpovídá strategii členských států již dlouhodobé. Tím, že Rada a komise se vyjádřila také, musí být vše řečeno tak, aby vyšetření bylo transparentní transparentní, tak aby odpovědnost a spravedlnost pro oběti byla zajištěna. Evropská unie a její členské státy nesmí být a umožňovat oběti. Členské občan, jednotliví občané musí žádat spravedlnost dodržování eh, státoprávních předpisů. Proto, abychom byli efektivní, musíme eh, také eh, vycházet z nejnovějších údajů v této zprávě, tak aby spravedlnost se prosadila. Proto se chceme soustředovat také na otázku tajných věznic na území členských států. Eurokontrol nám v tomto pomohl pomohl. Eh, mohli jsme také navštívit eh, jednotlivé body a práva dnes vychází z to, těchto všech eh, znalostí a vyjadřuje určitá doporučení také pro Polsko, Rumunsko a další státy, které jsou obžalovány i Evropským soudem pro lidská práva. Jsem přesvědčena o tom, že pouze koordinovaný evropský postup může Eh, prolomit eh, utajování jednotlivých států. Je nutné zcela jasně uznat odpovědnost a eh, vyjádřit se také ve smyslu odpuštění. Vždy šlo tedy o akty pomsty a bylo nutné také akty aktivizovat jednotlivé subjekty v oblasti spravedlnosti. Zde je nutné učinit ještě mnohé pro zaručení zásady vzájemné pomoci a solidarity. Paní Reding, zpráva nám v Evropském parlamentu i v Radě i eh, obětem eh, stanovuje termín jednoho roku. Murat Konac, eh, turecký občan v, z Německa, byl zadržován bez soudního procesu v Guantanámu. On se vyjádřil jako svědek před Evropským parlamentem a žádal spravedlnost pro oběti. Pokud pan Konac bude mít tolik síly, aby se vrátil před Evropský parlament bude moci hovořit o tom, co vše vytrpěl a pak jménem Evropské unie se mu budeme moci také omluvit. Děkuji zpravodajce. A nyní má slovo paní komisařka. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. A dovolte, abych osobně já poděkovala paní Floutre za její angažovanost, za její odvahu, za to, že převzala toto dosie, které je nesmírně obtížné, delikátní, citlivé. Zároveň je to dosie, je to oblast, která se dotýká našich hodnot, našich vlastních hodnot. Komise neustále opakuje to, že tyto, tato praxe, která se týká vydávání osob, znamená porušení několika základních práv. Jednak je to um, arbitrární zadržování, um, uvěznění, mučení, špatné zacházení a boj proti terorismu prostě nemůže být omluven těmito praktikami, které jsou neakceptovatelné, plné respektování lidských práv, to je něco, o čem nemůžeme vyjednávat. Evropská komise vždycky zúrazňovala to, že je na členských státech, aby nejenom eh, o tom informovali, ale zároveň, aby prováděli a provedli dostatečné vyšetřování v této oblasti, což vyplývá z Evropské eh, úmluvy pro základní lidská práva. Proto je důležité, abychom zjistili, kde je zodpovědnost, kde leží zodpovědnost a aby oběti eh, byly očkodněni za všechny tyto újmy. Právě proto jste se zmínila eh, o soudním rozhodnutí, o soudě, který, který eh, řeší tuto problematiku. Od roku 2005, když došlo k prvním obviněním v tomto v této oblasti byla Evropská komise v kontaktu s těmi členskými státy, o kterých se mm, uvažovalo nebo předpokládalo, že měli taková zařízení na svém Eh, území. Pokud jde o aviační politiku, leteckou politiku, my jsme samozřejmě vycházeli z naší eh, eh, z legislativy z na 2008 v této oblasti a zároveň z nových pravidel, pokud jde o letový řád v oblasti jednotného evropského nebe, který vstoupil v platnost 1. 1. 2009. To jsou další prostředky, které nám umožní monitorovat pohyb letadel v evropském vzdušním prostoru a v podstatě nám umožnili i kontakty mezi těmito jednotlivými instituce, Zjistili jsme, že je to velice pozitivní. Tato zpráva hovoří rovněž o potřebě posílit plnění lidských práv v oblasti justiční spolupráce v trestních, trestně právních záležitostech. Evropská komise je odhodlána zajistit to, aby členské státy opravdu využívaly mm, v této oblasti, pokud aplikují eh, tuto oblast mm, evropské nástroje pro tuto oblast trestně právních záležitostí a aby zároveň plnili chartu základních lidských práv, když realizují či implementují tyto nástroje evropského charakteru. Já už jsem se o tom mnohokrát zmínila na půdě Evropského parlamentu, když evropská legislativa je aplikována, tak charta, kdykoliv kdekoliv je aplikována legislativa Evropské unie, automaticky se aplikuje i charta. Čili v těchto případech samozřejmě charta je v platnosti je aplikována, nejde pouze o interní aspekty justiční spolupráce, ale zároveň externí aspekty justiční spolupráce. Evropská komise zdůrazňuje důležitost toho, že v 1. 1. 2010 vstoupily v platnost dvě dohody mezi EU a USA, pokud jde o vydávání a osob a vzájemné právní spolupráce. Toto objasnilo a unifikovalo právní rámec justiční spolupráce v oblasti trestní záležitostí se Spojenými státy a zároveň se zde jasně hovoří o potřebě plně respektovat základní práva. Pokud je o národní a institucionální nedostatky, o kterých se hovoří v této zprávě, ráda bych vám připomněla to, že stávající smlouvy neumožňují Evropské unii vytvořit um, nějaký obecný mechanismus, který by reagoval na porušování lidských práv. Ovšem ráda bych vás ujistila o tom, že Evropská komise je velice obezřetná a snaží se zajistit, aby charta základní lidských práv byla aplikována v rámci evropské legislativy, jak už jsem se o tom zmínila, pokud jde o justiční spolupráci v trestních věcech. Pokud jde o dohled spravodajských a bezpečnostních služeb a složek, jistě víte, že jde o nesmírně delikátní záležitost, která spadá do pravomocí členských států. Evropská komise několikanásobně žádala o to, aby spolupráce mezi spravodajskými službami nikdy nepotlačila evropské relevantní nástroje v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech. Žádná spolupráce mezi spravodajskými službami nesmí podkopat plné respektování základních práv a právního státu předpokládám, že Evropský parlament se mnou souhlasí v tom, že toto je jediný možný způsob, jak účinně bojovat proti terorismu. Když aplikujete základní pravidla, která jsou našimi pravidly a na kterých Evropská unie postavila svou existenci. Evropská komise je připravena aktivně spolupracovat s Evropským parlamentem, tak aby zajistila to, k čemu Mm, že to, k čemu došlo v rámci tohoto programu vydávání osob v rámci CIA, aby k těmto záležitostem již nikdy nedošlo, aby se nikdy neopakovaly. Děkuji. Paní komisařce, a teď za výbor pro zahraniční záležitosti paní kolegyně Sarah eh, Latford. Má dvě minuty, prosím. Ano, eh, když se podíváme na eh, dobrý závazek EU eh, e týkající se právních států a lidských práv, komplicitní přístup CIA a vydávání vězňů z 9. září úplně stačí, ale když se podíváme na neustálý zamítnutí prošetřit všechny tyto případy, pozdržování a schválné pokládání překážek pro to, abychom dosáhli transparentního vyšetření, toto je porušení svobody.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 toto jenom eh, porušuje nebo posiluje bezpráví. Evropská unie eh, eh, musí být dostatečně silná a musí žádat zodpovědnost těchto států při otázce porušování lidských práv. Je to, musíme tady, máme tady stavnice, tedy šéfa v oblasti porušování lidských práv, ale mm, toto všechno je, tato důvěra podkopávána, mm, protože tady je podezření, že na které naše členské státy porušují mezinárodní právo a občanské svobody. Takže si musíme tuto situaci ujasnit. Musíme posílit naše hodnoty a v také externích partnerstvích. Není to jenom princip, ale je to nezbytné. Podívejme se na situaci v Libii. E, lidé, e, kteří jsou vydáváni nebo jsou mučeni, e, jsou najednou tady je Kadáfi a jeho administrativa, také Tony Blair na to má odpověď. Nebo George Bush, když se podíváme na jeho práci a jeho poradce, poradce. To bylo velmi temné období celého Guantanama a jeho, jeho vězňů. Nebylo tady respektován také zákon a právo. Prezident Obama byl také eh, eh, zklamal, když se podíváme na situaci eh, v Guantanamu. To nehodilo světlo na situaci v, minulé, v minulém období. A nebo otázka trestu smrti. A jiné případy praktiky, eh, například eh, vraždění. Jsem pevně přesvědčena o tom, že pravda vyplave na povrch, i když to bude třeba trvat desetiletí. Eh, spravedlnost, která se pozdrží, ještě není spravedlnost, která je u konce. A parlament musí tady hodit světlo na toto strašné období tím, že podpoří zvláštní práci zpravodaje OSN. A teď se dostáváme k řečníkům za jednotlivé frakce. Nejprve na, za Evropskou stranu lidovců paní Michelle Strifler. Má dvě minuty. Ano, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, každý den v tomto parlamentu se snažíme pokročit eh, eh, ve vytváření Evropské unie, co by eh, prostoru pro bezpečnost, eh, pro zajištění služeb pro evropské obyvatele. Evropská unie eh, musí být prostorem státoprávního, kde práva občanů jsou chráněna. Tyto hodnoty vedou mě i mou politickou skupinu EPP v naší činnosti, pane předsedo, zítra budeme eh, prožívat 11. Eh, výročí útoku na Wall Street Center a právě nyní musíme zdůraznit, že svět je ohrožen terorismem. I nadále se musíme snažit zajistit bezpečnost našich občanů. Eh, svoboda a spravedlnost jsou dva pilíře naší politiky podmínky eh, boje proti terorismu. Účinnost eh, protiteroristických opatření eh, musí být propojeny harmonicky s dalšími opatřeními pane předsedo. Eh, tajné uvěznění bez obžaloby a soudních procesů eh, není slučitelné s našimi hodnotami a musí toto být zakázáno na evropském území. Všichni musí mít přístup ke spravedlivým soudním procesům. Děkuji, pane předsedo. Děkuji další řečnicí eh, za skupinu SAT, paní Fajon, minuta a půl. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi. Vážení kolegové, pokud se někteří ještě diví, proč Evropský parlament eh, po všech těchto letech se ještě zabývá otázkou eh, nelegálního zadržování, eh, mučení jménem CIA na evropské půdě, dovolte mi, aby vás mám připomněla, že pošlapávání lidské důstojnosti a lidských práv neustávají. Práce nebyla jednoduchá členské státy váhají a nechtějí odhalit data, eh, protože podléhají eh, tajným informacím. Zítra budeme hlasovat a vyjádříme naše nespokojení vůči lidem. Eh, tady byla varování z různých států, která byla, nebyla vyslyšena. A ráda bych vás vyzvala, abyste také si připomněli všechny oběti, které trpěly a stále trpí kvůli politice, která se objevuje jako odezvy na, na události z minulých deseti let. A také musíme si uvědomit, že ne všechny členské státy zatím dodržely své závazky, tak aby um, ochránili a uh, dodrželi um, mezinárodní právo, lidská práva a aby zabránili uh, násilí. A proto vyzýváme Evropskou komisi, aby podpořila a sledovala národní postupy uh, při stanovování zodpovědnosti členských států. Jenom tímto způsobem můžeme znovu nastolit um, dobrou pověst a můžeme obhajovat standardy spojené s lidskými právy. A jenom tímto způsobem způsobem můžeme vážně od kandidátských států a také jejich sousedů očekávat tedy vysoké standardy v oblasti e, lidských práv a legitimního politického pořádku. Děkuji. A teď e, paní za liberály, paní Sophie Intentveld má dvě minuty. Ano, děkuji, pane předsedo. Začnu tím, že poznamenám eh, to, že tak jako často už během těchto obtížných diskuzí rada je nepřítomná, zjevně nemá žádný zájem na případech eh, porušování lidských práv, eh, ke kterým došlo hlavně v jejím jménu. Ne, ne, nejprve bych chtěla pogratulovat paní zpravodajce, která odvedla vynikající práci. Je to, není to bohužel poprvé a bohužel také ne naposledy diskutujeme o této otázce. Členské státy e, popírají tuto situaci a když tak naslouchám stěné kolegyni z EPP, tak oni také vlastně popírají situaci. Co se stalo? Co se stalo, už nemůže být ospravedlněno. Pokud stejné e, věci byly spáchány i ostatními zeměmi, třeba arabskými zeměmi, kdyby to bylo takto spácháno, tak bychom tady měli plnou, plný sál. Byli by tady zástupci rady a velice rychle bychom odsoudili odsoudili tyto jejich činy, ale protože tyto činy byly spáchany s podporou evropských zemí, tak eh, nemáme pocit, že bychom měli eh, na to reagovat nám svět, ale eh, vlastně tady máme, my jsme přišli o morální věrohodnost a myslím si, že v tom je hořká ironie v této skutečnosti, že napomáháme diktátorům jako Kadáfimu nebo Mubarakovi, panu Asadovi, kteří tady stále jsou a kteří nepřed tak dávnou dobou byli našimi spojenci. Ti tím, že posílali lidi do stejných zemí, do zemí, kde, protože pan Assad a jeho přátelé jsou tak dobří a nedávají nám informace, které potřebujeme. Je to naprosto nemožná, hrozná situace, protože eh, vlády Evropy odmítají odpovědět, reagovat, od odmítají eh, převzít zodpovědnost, odmítají eh, se omluvit. Vážení kolegové, tady nejde jenom o jednu zemi, eh, jednotlivé země. Tady je kolektivní zodpovědnost, kterou zde máme. Tady nejde jen o Rumunsko nebo o Litvu nebo nějakou jinou evropskou zemi. Jde o společenství hodnot a naší povinností jako Evropského parlamentu je na to nezapomenout. Musíme neustále nanášet toto téma a že e, lidé se stávají obětí porušování lidských práv, které tyto činy byly spáchány naším jménem. Děkuji za slovo. A nyní paní Rapres na tři minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem rovněž byla členkou toho dočasného výboru, který se zabýval touto problematikou v Evropském parlamentu a myslím si, že tato zpráva by nás měla ještě více nakopnout v tomto ohledu. Ráda bych proto poděkovala paní Flotra a poděkovat i za naši skupinu, i za to, že vůbec přišla s touto další zprávou v této problematice, protože v tom období, když připravoval zprávu pan Fava, bylo obtížné pro kolegy dosáhnout nějakého pokroku, protože jsme neměli dostatečné informace o těchto detenčních zařízeních CIA. Pokud jde o mnoho konkrétních bodů této oblasti, myslím si, že mm, zpráva byla posílená i proto, že zde definuje například terorismus, teroristické činy nebo demokratickou kontrolu nad eh, spravodajskými službami, přichází s mnoha doporučeními Smyslem těchto doporučení je to, aby nezákonné praktiky těchto násilných zmizení, vydávání osob, aby byly odstraněny. Ovšem zjistili jsme, že po pěti letech od přijetí těchto doporučení v podstatě to pouze slovo na papíře. Žádná evropská země tomu nevěnovala dostatečnou pozornost. Mnoho členských států, mnoho vlád um, ehm, se staví zády k poskytnutí informací ohledně těchto CIA programů, i přesto, že Evropský parlament několikrát volal po těchto informacích, média, Rada Evropy, různé organizace, Amnesty International například mezi mnoha jinými. Doufám, že po této zprávě Evropský parlament bude neustále tento tlak vyvíjet, trvat na tom, tak abychom konečně získali celou pravdu, všechny informace k dispozici. To je zásadní, protože zadržování osob bez řádného procesu. K tomu dochází nejenom ve Spojených státech a Guantanamo pořád ještě funguje. Musíme bojovat proti terorismu, to je pravda, ovšem zároveň zde musíme mít um, rovnováhu mezi ochranou společnosti na jedné straně a na druhé straně ochranou lidských práv, respektováním lidských práv. To je sine qua non podmínka pro všechny společnosti, pro všechny státy. A pokud chceme zvítězit v tomto boji proti teroru, a pokud eh, by nám naši občané měli důvěřovat, tak musíme respektovat právní stát. Tím, že se zapojila do tohoto programu CIA, Evropská unie podkopala důvěru našich občanů. Systematické zneužívání státního tajemství tímto způsobem je fackou hodnotám Evropské unie, především respektu pro lidskou důstojnost a právní stát. Moje politická skupina volá po jasném ostrém textu, který odsoudí tuto praxi. Jenom tímto způsobem můžeme opětovně získat morální hodnotu EU. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za politické skupiny to bude za EKR náš kolega pan Kirchhoff. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní komisařko, ano, je to závažné téma, nesmíme ho ignorovat. Obvinění některých um, zapojení, ohledně zapojení některých členských států musíme mm, prošetřit velice mm, seriózním způsobem. Já jsem právník, demokrát a bývalý ministr vnitra, proto věřím, že takové vyšetřování musí být vezeno na, zá, vedeno na základě procesu nezávislého justičního vyšetřování, které by mělo probíhat ovšem na úrovni členských států. Tato vyšetřování již probíhají v členských státech, které byly um, označeny tímto způsobem. důvěra veřejnosti byla podkopána ehm, těmito službami, které nás mají chránit a právě proto ehm, musíme mm, poskytnout jasno, jasné důkazy. Pokud jde o tato obvinění zprávy tohoto charakteru, podle mě spíše mm, posilují extremistickou propagandu. Velká Británie je právě jednou z takových zemí, kde máme principy demokracie, férového procesu, právního státu. Já vítám možnosti vyšetřování v tomto ohledu, abychom obnovili důvěru v naše vyšetřovací složky a služby, které byly poskvrněny těmito eh, obviněními. Ostatní jiné evropské státy jsou na stejné lavici obžalovaných, ovšem zatím ještě nebyly, eh, eh, zatím ještě nebylo nic dokázáno. Je to férový způsob, nevím, musíme najít určité vyřešení celé situace. Nemyslím si, že tato zpráva, její jazyk, obsah či přístup nám pomůže dosáhnout těchto cílů. Pane předsedo, já pocházím ze země, kde jste nevinen až do prokázání viny. Ovšem to se zdá, že pro tento parlament není, není dostatečnou podmínkou. Děkuji. Předseda. Děkujeme. A za GUE, paní Veržia. Děkuji, pane předsedo. Eh, jsem velmi rádi, že tato zpráva je dnes předkládána Evropskému parlamentu. Eh, stejně jak tisky i nevládní organizace opakovaly eh, tajné akce CIA po 11. 9. se dotkla mnohých členských států. Mučení, tajné zadržování, násilní zmizení, zadržování a věznění v Guantanámu trvá i nadále. Zde eh, se nepostupuje spravedlivě, všechny členské státy eh, však eh, musí odkrýt veškerou pravdu. Děkuji zpravodajům a především paní Flautr, která tuto práci provedla i přes nátlak některých členských států. Nechci nikoho citovat, ale každý ví, o kom hovořím. Je zcela jisté, že nemůžeme přijmout to, že eh, eh, je možné postupovat jinak. Nedodržování lidských práv je nepřijatelné. A to vždy, i když se jedná o eh, činy členských států. Neexistuje politický nějaký realismus, který může toto ospravedlnit. Žádný členský stát EU nesmí opominout své odpovědnosti ani v boji proti terorismu. Ano, věrohodnost EU je pochybněna. My za to odpovídáme e, před všemi občany. Evropská unie si musí zavést před svým Prahem nejdříve. Děkuji. A nyní pan Andreas Melzer. Jedna minuta, třicet minut sekund. Děkuji, pane předsedající. Dodržování lidských práv je něco, je vždy žádá ve vzdálených zemích a hrozí sankcemi. Lidská práva, to jsou ta práva, jejichž dodržování je také závazné pro všechny kandidáty um, pro přístup do EU na základě eh, konvence eh, o lidských právech. Je tady více skandální, že eh, tajná vězení na evropském území v některých případech eh, byla zaručena také za pomoci určitých členských států a že toto nebylo důsledně eh, potíráno. Vyšetření trvají velmi dlouho a je tedy nejvyšší okamžik, kdy bychom měli dojít k závěrům a ukončit tato vyšetřování. Když hovoříme o lidských právech, tak si musíme také uvědomit, že jednání s Tureckem musí být rovněž vedena myšlenkou dodržování lidských práv i zde. Soulad s kodaňskými kritérii by žádal zastavení těchto rozhovorů a spíš hovořit o privilegovaném partnerství. Pokud Evropská unie bere lidská práva vážně, pak by se celá jistě musely být rovněž spochybněny Benešovy dekrety v České republice. Děkuji. Děkuji. Nyní další řečníci. A to nejdříve pan Koelio, dvě minuty. Pane předsedo, vážení kolegové, kolegyně, Váš předchůdce, paní Redding, pan eh, Fratniny, v únoru 2007 konstatoval, že bezpečnost eh, nemůže být vykoupena za každou cenu. S tím mohu pouze souhlasit a chtěl bych eh, souhlasit i s tím, co jste řekla vy sama. O právním státu a o nevině ehm, a právu na férový proces před nezávislým soudem v, ve světle událostí v Guantanamu. To všechno bylo porušeno a e, Guantanamo existuje i nadále. Takže tady jde o základní hodnoty a práva. V únoru, 14. únoru 2007 se ve výboru, který jsem tenkrát vedl, e, konstatovali tyto nedostatky a byly pranířovány e, a byla vyslovena určitá doporučení, pomocí kterých se má, má zabránit tomu, aby se něco takového znovu opakovalo nebo alespoň jsme chtěli stížit tuto situaci. A teď musíme konstatovat, že pokud se něco takového má opakovat, tak to asi znamená, že naše opatření nebyla dostatečně účinná, protože naše opatření nebyla implementována, ale veřejný eh, názor ten eh, je vyhraněnější a parlamenty eh, se více vzájemně informují. Takže možná jsme schopni dnes rychleji reagovat, ale mm, evropské mm, instituce a vlády jednotlivých členských států nepodnikly nic pro to, aby byla naše doporučení realizována. Paní Flotter odvedla vynikající práci, rozpracovala dobou zprávu, většinu jejich doporučení s tím mohu souhlasit, ale chtěl bych poukázat na to, že státní tajemství ehm, je někdy použito k obhajobě demokracie, ale nemůže to být použito jako záminka pro porušování lidských práv. Takže ještě jednou má otázka zní, eh, jsme skutečně lépe vyzbrojeni k tomu, abychom zabránili tomu, že se bude něco takového opakovat, eh, alespoň aby se to neopakovalo beztrestně. Musíme se přeci lépe eh, spojit s národními parlamenty, kontaktovat se, abychom zjistili, co se stalo s doporučeními jednotlivě. Takže určitá doporučení, eh, ta eh, se nedají jen tak eh, implementovat, to akceptuji, ale je tu velká většina národních vlád, a mm, to, která některé věci neguje. Děkuji, pane Coelho. A teď paní um, Gioma minutu a půl. Děkuji, pane předsedající. I já bych chtěla poblahopřát zpravodajce za její práci a za snahu, mm, aby všechny orgány byly přivedeny ke své odpovědnosti. Stojíme zde před situací v několika zemích, kde lidská práva nejsou dodržována a kde je plno otevřených otázek. Boj proti terorismu nemůže eh, ospravedlnit všechno a proto bych chtěla znít eh, otázku z neužívání eh, státního tajemství. Toto je překážka pro parlamentní kontrolu. Evropské instituce musí se snažit toto prolomit, aby byly věrohodné v boji proti proti terorismu a při dodržování lidských práv. I když některé členské státy eh, mají savou odpovědnost, Evropská unie má i kolektivní odpovědnost a eh, musí eh, se hovořit o celá jasném provinění a v údajném provinění či zadržování. Je nutné tedy učinit vše, aby v této záležitosti bylo vše vysvětleno. Mnozí evropští občané se mobilizují a očekávají čekají výsledek našeho hlasování s netrpělivostí, proto budu zítra podporovat tento postup. Děkuji, paní Guillaume. A nyní pan Šimanský minuta. Polova, paní... Děkuji za slova, pane předsedo. Polovina členských států Evropské unie umožnila využití svého vzdušného prostoru pro tajné operace a aktivity CIA. Znamená to, že polovina členských států Evropské unie zapomíná na humanitární dědictví mezinárodního práva, zapomněla na standardy v oblasti lidských práv. Tyto členské státy podle mého názoru prostě přistoupili k velice obtížnému rozhodnutí. Jistě, asi byly spáchány i chyby, ovšem bylo by pokrytecké obvinovat polovinu členských států Evropské unie, aniž bychom měli k dispozici nějaké alternativní řešení boje proti mezinárodnímu terorismu. Nápad, který zde padlo ohledně stejných práv, která by měli mít eh, tito teroristé, stejných práv jako ostatní občané, to podle mě není správný nápad. Prezident Obama se to rovněž sám uvědomil. A Guantanamo je proto funkčním vězením i v dnešní době. Prezident Spojených států využívá vojenské soudy k souzení teroristů. Ovšem Evropský parlament zdá se to nechápe. Pane Šimanský, říká pan předseda, paní Intveld se hlásí a paní Lutfordová se hlásí, mají modrou kartu. Rád bych se zeptal, zda Možná, jsem to, možná to bylo kvůli tlumočení, ovšem je skutečně jsem vás slyšela správně, pane Šimacký, že lidé, kteří možná jsou podezřelí z teroristických činů, by neměli mít stejná práva jako ostatní občané. To znamená, že odmítáte to, že lidská práva jsou univerzální a neoddělitelná. Znamená to, že v podstatě mm, zapomínáte na veškeré hodnoty, které jsou zakotveny v našich smlouvách. Pan Šimanský. Já si myslím, že situace kriminálníka by měla být jiná než situace někoho, nebo zločince by měla být jiná od člověka, který, řekněme, se vyhodí do povětří, protože prostě je to terorista, proto bychom měli dělat veliký rozdíl mezi tím, jak je budeme soudit za civilním nebo eh, vojenským soudem. Teroristé prostě nejsou zločinci, kteří eh, páchají um, obecné trestné činy, ale opravdu specifické trestní činy a právě proto bychom měli reagovat na toto právní vákum, které zde existuje. Paní Lutvordová, pane Šimanský, vy jste v podstatě trochu ještě posílil mé obavy po, po vašich prvních připomínkách teroristické činy jsou trestnými činy a měly by prostě být souzeny podobně jako jiné činy tím, že lidé mají právo na um, spravedlivý proces, ICT představuje sice i mezinárodní, jiné mezinárodní orgány představují určité ještě výzvy, samozřejmě ovšem já si myslím, že mm, jsme po 11. září měli posílit mezinárodní právo v praxi a měli jsme tyto teroristy eh, postavit před soud. Souhlasíte s tím? Děkujeme, pane Šimanský, prosím. Já souhlasím s tím, že spravedlnost eh, oběti by mělo být eh, učiněno zadost. Eh, soudy by měly rozhodnout o tom, eh, jak potrestat zločince, mm, válečné zločince či teroristy. Ovšem jednoduchý právní postup podle mého názoru není dostačující, když reagujeme na problém teroristické sítě. Ženevská úmluva eh, z před 60 let prostě nereaguje na tyto nové výzvy, především pokud jde o humanitární trestní problematiku. Děkujeme, říká pan předseda a nyní má slovo paní Žuber, půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Jako jednoznač, jsou to jednoznačné důkazy pro nelegální eh, zadržování eh, strany CIA Ehm, to znamená, že prevenční politika ehm, zaměřená proti terorismu, Eh, by měla být předmětem usnesení eh, při boji proti eh, terorismu. Tady o tom se dá mluvit dlouho. Tedy určité členské státy se nechali zneužít a k napomáhání terorismu a mnoho tím takto bylo legitimizováno porušování lidských práv v mnoha případech. A to, o tom se hovoří ve zprávě paní Flotter také jsme mluvili o NATO partnerstvích a toto i posléze bylo legitimizováno eh, odvoláváním se na pravidla nebo předpisy OSN z roku 49, eh, ale také tady máme americkou politiku a mm, eh, politiku NATO a členské státy eh, teď by měly být vyzvány k tomu, aby eh, eh, prošetřili všechny tyto případy a zjistili, zdali se postupovalo nelegálně. V Portugalsku jsme se snažili o provedení vyšetření, které se týkalo nelegálních let letů CIA e, do Portugalska, ale tato šetření byla e, znemožněna nacionalistickou stranou a bylo tomu zabráněno většinou v parlamentu. Evropský parlament by tady měl získat důležité informace v rámci výměny informací, protože je důležitá právní státnost a suverenita všech států. Další řečnice je paní Elena Vazesku, má dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, já bych chtěla nejdříve poděkovat zpravodajům za dobrou spolupráci, kterou jsme měli při vyjednávání o této zprávě. Jako stínová zpravodajka za EPP v rámci AFETu jsem mohla přispět k přípravě této zprávy. Vždy jsem chtěla, aby závěrečný dokument byl objektivní, vyrovnaný a potrhl ony nové prvky, ke které byly objeveny v posledních pěti letech. Zároveň během celého postupu jsem žádala o to, aby tato zpráva nebyla obžalobou proti některým členským státům. Evropský parlament by neměl nahrazovat národní nebo mezinárodní vyšetřovací orgány a vyjadřovat také rozsudky o vině či nevině. V tomto smyslu jsem předkládala pozměňovací pozměňovací návrhů v rámci výboru eh, Libe a AFET. Tyto pozměňovací příspěvky určitě přispěly k vyrovnanějšímu vysvětlení situace členských států, včetně Rumunska. Jsem velmi ráda, že zde se hovoří o parlamentním vyšetřování v roce 2008 naší zemi a k závěrům. V původním návrhu zprávy toto scházelo a realita nebyla popsána dostatečně. Bylo nutné tedy vyjasnit tyto nové prvky posledních let. Bylo nutné také zdůraznit to, že některé informace tisku nebyly potvrzeny vyšetřováním a jednotlivými orgány. Proto jsem chtěla, aby všechny požadavky na další vyšetřování vycházelo ze solidních základů. Musíme tedy ty vyjasnit roli některých členských států v převozu eh, vězňů. Eh, prezumce neviny však musí být dodržena. Eh, je nutné zjistit pravdu a nikoliv jenom výniky za každou cenu. Děkuji paní Basesku a nyní pan Enču, jedna minuta. paní komisařko, pane předsedající. Tato zpráva je nezbytná proto, aby vyjasnila situaci eh, předpokládaných středisek zadržování CIA v evropských zemích. V tomto dokumentu jsou však určité odkazy, které by mohly být eh, také zdrojem pro eh, nepravdu. A hovoří se zde o potenciálním nedržování lidských práv. Bohužel jsou zde přijímá obvinění vůči členským státům bez důkazu a nemohu tuto zprávu tedy podpořit. Tato zpráva eh, může být také interpretována tak, že Evropský parlament již ví, co se stalo v těchto střediscích CIA a že má určité důkazy. Naší rolí však je představovat evropské občany a nikoliv nahradit specializované orgány spravedlnosti. Eh, viníci eh, musí eh, zaplatit za svou vinu, ale nesmíme to nahrnit. Nyní pan Said Karim. Pane předsedo, děkuji. Před sedmi lety si pamatuju, že jsem stál v tomto parlamentu, když má země měla předsednictví a pan Aleksandr tady byl. Chci mi položit otázku, která se konkrétně týká těchto obvinění, která byla vynesena na světlo. Já jsem tenkrát zažil také našeho ministra vnitra. Vysmáli se mi tady, musel jsem téměř odejít z tohoto parlamentu. A dnes, pane předsedo, bychom měli být pišní na tuto vlajku. Já se obávám, že v tomto případě zásadě pišní mít nemůžeme. A přesto jsou tady jen dvě instituce, které jsou zde dnes zastoupeny. Je to e, místo e, rady je e, prázdné. To nám ukazuje, že je tady absolutně nedostatek uznání nebo angažovanosti pro naše národní vlády. Byly to třetí země, které mm, byly proti tomu, jsem zvědavá, jaká bude potom odpověď naše. Samozřejmě ve Velké Británii jsme teď učinili odlišný krok. Máme vlastní interní vyšetřování a odmítáme uděláme to, co možná bylo učiněno předtím, ale toto stále ještě nestačí. Jestliže eh, teroristé páchají činy, tak nemůžeme být slabí, musíme se držet našich principů. Oni nemohou nás ničit eh, svými činy, ale musíme eh, učinit daleko více, musíme reagovat. A to, co chci říct panu Šimanskovi, Šimanskému, když tady udělal tyto sentimentální poznámky a poté odejde z tohoto sálu, je jedna země v Evropské unii, na kterou můžeme být hrdí a můžeme se z ní poučit. A to je je Norsko. Když stálo před hrozným, na nejvýš eh, hroznými eh, útoky, eh, které se týkaly bomb mm, a smrti a mm, přesto chránili práva svých občanů, naplnili ve všechna práva a dostali spravedlnosti. Dnes bychom skutečně jim měli složit poklonu za to, že tak učinili. Děkuji. A teď začneme s Catch the Eye. Nejprve paní Děkuji, Děkuji, předsedající, paní... pane předsedo, paní komisařko. Program CIA eh, znamená opakované porušování CIA eh, a sice ne, ne, eh, bezprávní za, zadržování. Pro přeskoumání této otázky byl zřízen speciální výbor, který zdokumentoval využívání našeho vzdušného prostoru a území agenturou CIA. Parlament od tohoto zjištění žádá opakovaně o úplné vyšetření a spolupráci národních vlád a agentur s programem CIA. Unie je založena založena na respektování demokracie, zásad právního státu, lidských práv a základních svobod, úcty k lidské důstojnosti a dodržování mezinárodních právních předpisů. A to nejen v rámci eh, své eh, politiky, ale eh, také co se týče vnějších rozměrů. Pro zachování důvěry občanů v demokratické instituce Evropské unie, mm, účinnou ochranu a podporu lidských práv a zajištění legitimních a účinných bezpečnostních politik je nevyhnutelná naše zodpovědnost. Porušování lidských práv v důsledku programu CIA stále přetrvává. Členské státy si však svou povinnost vyšetřit závažné případy související s programem CIA náležitě nesplnili. Jde o povinnost vyšetřit případy porušování lidských práv. Děkuji vám. Děkujeme. Dále je to pan Murphy. Děkuji za slovo, pane předsedo. EU a členské státy často hovoří o demokratických hodnotách a o respektu pro lidská práva všem zapojení mnoha evropských států do této praktiky, která porušuje základní demokratická práva jasně pokazám na to, že je to pouze retorika. Tyto členské státy jsou komplicem, v podstatě došlo k zatýkání, k mučení, k zmizení lidí. Všechno je zdokumentováno a vlády, které jsou do toho zapojeny, o tom vědí Guantanamo Bay a různá tajná centra v Evropě musí být okamžitě zavřena. Všichni vězni musí být předvedeni před soud. 20 tisíc amerických vojáků eh, prošlo eh, letištěm Shannon v Jersku a my víme, že i toto letiště napomáhalo těmto aktivitám. Já chci, aby tyto aktivity byly okamžitě ukončeny a zároveň chci, aby došlo k prošetření všech vojenských letadel, která se dostala přes toto letiště a um, rád bych, aby a připomněl stranám, které byly v pozici v minulosti a podporovali nás, aby nezapomněli na tuto podporu. Děkujeme, pan Paška. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní komisařko. Nelegální výslechy a věznění zahraničních občanů v zemích EU v rámci programu amerických spravodajských služeb je zneklidňujícím prvkem v amerických stazích. Zjištění nezávislých novinářů a vyšetřovatelů z Polska a Litvy potvrdili existenci těchto tajných přistání na severovýchodě Polska i eskortování těchto osob z těchto letadel do tajných zařízení zpravodajských eh, služeb v Litvě. Všem je nám jasné, že takové aktivity CIA v Polsku, Litvě nebo Rumunska nemohly být realizovány bez souhlasu oficiálních struktur těchto států. Proto jsem přesvědčen o tom, že pokud vysocí státní úředníci, kteří se podílejí na těchto ilegálních aktivitách, budou nadále politickými špičkami, v těchto zemích a budou, budou chráněni těmito špičkami ve svých funkcích, nepostoupíme v vyšetřování ilegálních aktivit CIA v Evropě. Pro naše občany z toho však vyplývá jeden závěr. Bezpečnostní složky několika evropských států se neliší ve, svých, eh, eh, ve své praxi od například Franka či Pinocheta. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní pan Bronst. Nelegální zadržování je nesprávné, ovšem tato nezákonnost, protože zde nemáme dostatečné záznamy, umožňuje i kruté zacházení s těmito vězni. Mučení prostě nikdy nemůže být morálně odůvodněno. Ovšem lidé se, pokud nevěří morálním argumentům, měli bychom říci, že mučení není efektivní, protože v podstatě vyvolá mm, mm, informace nebo získané informace nejsou důvěryhodné a dále to vede k zvýšení propagandy. Politické vůdci mnoha evropských zemí musí být odpovědní za své činy někteří, mm, jak se zdá, mají za co odpovídat a měli by, se, eh, měli by eh, poskytnout informace v této oblasti, protože eh, lidé prostě musí být souzeni v řádném procesu. Myslím si, že soudní vyšetřování by mělo být vedeno v těchto zemích, ovšem jsem proti legislativě či tomu, po čem volá toto nařízení, aby Evropský parlament měl pravomoci Ehm, vyšetřovat eh, zpravodajské služby jednotlivých eh, členských států, protože to by mělo být eh, v rukách parlamentu a nezávislých orgánů těchto států. Děkujeme, pane Bronxy. A nyní dávám slovo paní komisařce, paní Redingové. Děkuji za slovo. Pane předsedo, od samotného počátku byla bylo stanovisko Evropské komise k této problematice následující. Boj proti terorismu musí být veden na základě plného respektování lidských práv. Druhá věc, pravda, ať už je jakákoliv, musí být jasně odhalena. A třetí věc, musíme přijmout jasné kroky, které by zabránily opakování těchto jevů, těchto skutečností do budoucna. Paní zpravodajka mm, o tom ví, protože ona četla všechny tyto dopisy Evropské komise. První tento dopis, um, s ním jsme přišli již v roce 2006. Pan kolega Pratýny, poté pan kolega Baro poslal další, paní Malstrom, další já, další dopis za komisi. A my budeme v tomto úsilí pokračovat. Budeme trvat na tom, aby členské státy skutečně odhalili plnou pravdu o těchto skutečnostech. Já budu mít schůzku i s Stavrosem Lambrinidisem, který je zvláštním zástupcem pro lidská práva, tak abychom se zamysleli nad možností spojit naše úsilí. Pokud je o Spojené státy, Evropská unie vede pravidelný dialog o lidských právech a o boji proti terorismu se Spojenými státy. Zároveň vedeme eh, dialog i s právním poradcem eh, ministerstva vnitra o všech aspektech mezinárodního práva, mm, a pokud jde o směrnice, které pokrývají problematiku mučení. My neustále poukazujeme na tajné věznění, mučení, zmizení lidí ve všech dialozích o lidských právech, které vedeme se třetími zeměmi. Ráda bych vám řekla to, že pokud jde o ratifikaci úmluvy OSN, pokud jde o ochranu všech lidí u um, um, násilného zmizení. My uh, jsme požádali první konferenci, která se zabývala touto problematikou, aby došlo k ratifikaci této umluvy v roce 2015 a samozřejmě, že budeme tuto problematiku velice úzce sledovat. Padla jste jedna otázka. Bude se tato skutečnost opakovat do budoucna, budou se tyto jevy opakovat do budoucna, já bych ráda řekla ne, protože o tom hovoříme, protože tento parlament bude neustále trvat na tomto tlaku a protože Evropa je Evropou rovnovážného stavu. Na jedné straně je to bezpečnost naší občanské společnosti a na druhé straně jsou to práva jednotlivce a rovněž proto, že Evropě leží na srdci právní stát. Proto bychom měli udělat vše proto, abychom objasnili to, k čemu došlo v minulosti a aby se to minulost již nikdy neopakovala. Eh, ano, děkuji, paní komisařko. A debata bude ukončena příspěvkem paní zpravodajky, paní Flotr, tři minuty. Děkuji, děkuji všem, kteří se vyjádřili v této debatě a podpořili eh, naši práci, která trvala velmi dlouho a která za rok bude uzavřena. Do té doby může eh, se stát mnohé v členských státech. Samozřejmě, že my nejsme soudci a nechceme stanovit eh, vinu či nevinu. Zde reaguji na Rumunsko. Vím, že tam také mnoho mnoha vyšetřování proběhla. Eh, mnohé údajné eh, postupy eh, však byly opět prokázány eurokontrolem a týká se to Rumunska i Litvy. Proto byl také připraven podklad pro soud lidských práv. Všechny tyto prvky E, nejsou e, veřejnou částí vyšetřování. Nejde samozřejmě říci, které členské státy toto zavinily. E, já se domnívám, že odpovědnost je kolektivní nás všech Vidíme, že každý členský stát eh, má určitou část pravdy v rukou a potřebujeme to, aby každý členský stát eh, vyšetřování vedl co nejlépe, aby celý systém eh, byl odkryt. Jedná se skutečně o celý systém a nechceme pouze hovořit o jednotlivých státech. V Rumunsku samozřejmě probíhají další vyšetřování a měla by být zahájena ještě další. My samozřejmě nejsme soudci, ale to, co se ukázalo, vyžaduje další vyšetřování. Zpráva pouze chce, aby jednotlivé členské státy toto vyšetřili a také, aby toto vyšetřoval Evropský soud pro lidská práva. Evropská komise má rovněž eh, možnost Eh, tyto části pravdy osvětlit eh, a informovat evropské občany. Je možné udělat tam mnohé. Jsou zde velmi přísná pravidla a jsem velmi ráda, že se vyjadřujete eh, k, nevy, k nedodržování lidských práv. Ale v tomto masivním nevyjasněném eh, porušování lidských práv je nutné pokročit dál. Například v tom, co nás zajímá, můžete spojit státní zástupce, eh, vzájemně eh, propojit dokumenty, zajistit překlad jednotlivých podkladů tak, aby bylo možné vše spojit. Každý členský stát eh, má možnost mm, pak propojit eh, i nové eh, prvky, které se objeví, tak, aby se využilo i podkladů Eurokontrolu. Je před námi ještě mnoho práce, abychom došli k závěru, který bude skutečně pádný. Děkuji vám všem. Děkuji se pravodajce, paní Flotr, dámy a pánové. Tímto končím tuto debatu. Zítra ve 12 hodin budeme hlasovat o této zprávě. Dalším bodem na pořadu jednání jsou jednominutové projevy a chtěl bych vyzvat všechny k tomu, abyste dodržovali eh, právě tento limit jedné minuty. Bude velmi přísný, co se týče těchto eh, projevů. Eh, máme na pořadu jednání mnohé přihlášky. Paní Padrau Nevis. No Děkuji, pane předsedo. Někteří z nás hovořili